frakce ALDE žádost o nominaci pana Klince do delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem a do společného parlamentního výboru EU Island a do společného parlamentního výboru Evropského, Evropského hospodářského prostoru. Paní Nagletal do delegace pro Indii, paní Miller eh, do delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem, paní Hirsch do delegace pro společný parlamentní výbor EU Turecko. Eh, prezident dále obdržel od frakce EFDD žádost o nominaci pana eh, Mojtena do výboru Libé do výboru pro ženská práva a rovnost pohlaví a do vyšetřovacího výboru, e, který e, vyšetřuje případy možného porušení unijního práva, pokud jde o praní špinavých peněz, vyhýbání se daním a daňovým únikům. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Jestliže ne, pak jsou tyto nominace přijaty. Několik výborů